Good afternoon, colleague. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Asi nemusím používat kladívko, abychom zahájili dnešní odpolední jednání. My jsme dnes dopoledne měli důležitá hlasování, která se týkala drogové problematiky. A nyní jsme tedy u bodu 15, eh, zpráva o drogách za rok 2017 a vítáme zde velice vřele pana eh, ředitele IMCDDA e Alexise Gozdíla. Zpráva byla zveřejněna 6. června a představuje přehled eh, drogové situace v 28 členských státech plus Turecko plus Norsko. Statistický byl ten za rok 2017 a těch 30 zpráv za jednotlivé země tuto zprávu doprovázejí. Kopie byly distribuovány, měly by být k dispozici a já dám našemu hostu nejprve slovo na krátký úvod a poté naši členové, vidím, že už můžu používat množné číslo, už je to více než jeden člen, budou moci komentovat. Takže pan Kozdíl bude nyní asi 10 minut hovořit. Tímto vám předávám slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, milí pane předsedo, vážení členové výboru pro občanské svobody Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já vám dnes s velkým poděšením představuji hlavní rysy té zprávy, kterou jsme před dvěma dny zveřejnili. Jak říkal pan předseda, je to velice důležitý balíček informací, tedy tu zprávu doprovází ještě další součásti. Je tam velice podrobná prezentace veškerých statistických údajů, které shromažďujeme v tom statistickém bilténu. A v tomto roce máme také jednu novinku. Máme nový formát zpráv o drogách za jednotlivé země což vám umožňuje získat mnohem snažším a grafičtějším způsobem představu o této situaci v jednotlivých zemích. V každé té zprávě je také oddíl, který vám ukazuje, jak se ta, která země pohybuje v evropském měřítku. Chtěl bych poděkovat národním kontaktním místům a členským státům, které nám poskytovaly veškeré informace a také evropským agenturám a evropským institucím, které s námi spolupracují. Patrně si vzpomenete, že EMCDDA je součástí agentur v oblasti spravedlnosti a vnitra a v tomto roce těmto agenturám také předsedá a já bych chtěl eh, také jménem nás všech agentur ještě vyjádřit hlubokou soustrast eh, k atentátům, ke kterým došlo v Londýně. A chtěl bych znovu zopakovat, že jsme připraveni přispět k zajištění bezpečnosti Evropanů a k tomu, že budeme poskytovat členským státům a institucím co nejspolehlivější informace. Jaké jsou ty nejdůležitější body zprávy za tento rok? Já se budu držet pěti hlavních oblastí a potom samozřejmě, pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak je rád zodpovím. Těch pět klíčových eh, jevů eh, narůstá nám již třetí rok po sobě úmrtí z předávkování. Je zde nové zdravotní riziko ve formě nových syntetických opiátů. Za třetí, jedno velice zajímavé téma, které vždy vyvolává eh, velký zájem v tomto výboru a tím jsou nové psychoaktivní látky. Chtěl bych také poděkovat tomuto výboru za schválení legislativního balíčku, který jste probírali i dnes dopoledne a který nám lépe umožní bojovat proti novým psychoaktivním látkám a být v tomto boji ještě efektivnější. Čtvrtým zjištěním je, že za uplynulé dva roky jsme zjistili, že se zvyšuje dostupnost kokainu. A potom ještě pohovořím o nejnovějších trendech v oblasti konopí, především bych rád porovnal, jakým způsobem tuto látku užívají studenti ve Spojených státech a v Evropské unii. Pokud jde o to předávkování, my jsme již třetí rok za sebou svědky nárůstu úmrtí. Je to o 6 ve srovnání s loňským rokem. A důležité a zajímavé pro členy vašeho výboru je to, že většina z těchto úmrtí je spojena s heroinem a dalšími opiáty, které jsou většinou kombinovány s alkoholem a benzodiazepiny. Také jsme svědky toho, a vidíte to na obrázku, na tom zeleném grafu, že navzdory tomu, že vidíme, že heroin a opiáty jsou nejčastěji v populaci užívány a jde tam o stále stárnou, více stárnoucí populaci, tak u téměř všech věkových skupin k tomuto nárůstu, nárůstu došlo, pokud to srovnáme s lety 2014 a 2015. Důležité je ale také to, že jsme dosáhli v uplynulých letech určitého pokroku a zjišťujeme, jakým způsobem zabránit těmto předávkováním. Tím hlavním způsobem, ty hlavní způsoby jsou v zásadě dva. Jednak eh, vůbec zabránit tomu, aby k tomu předávkování došlo a za druhé nalézt prostředky, jak zajistit, aby lidé i v případě předávkování přežili. U toho prvního způsobu tam je třeba lidi především léčit ze se závislosti na opiátech. My máme v současnosti asi 640 tisíc lidí, kteří jsou v takovýchto programech a pokud další součástí je tedy používat eh, aloxon, který umožňuje lidem přežít předávkování, umožní to resuscitaci a potom jsou tam určité speciální místnosti, eh, takzvaných drug consumption rooms, v současnosti je jich 78, které buď již fungují, nebo budou fungovat v Evropě. Není to nějaký zásadní nástroj, nicméně je používán ve stálem větším počtu zemí, nejen v Evropě, ale také třeba v Kanadě, a tím se také snažíme reagovat na novou epidemii nárůstu opiátů. Potom eh, je třeba eh, zajistit léčbu v rámci OST v tom případě, kdy to předávkování vzniklo třeba na eh, kvůli metadonu, kvůli předávkování metadonem. Druhá oblast těch zjištění. To jsou ty nové syntetické opiáty. To je opravdu stále větší nebezpečí pro lidské zdraví. Máme asi 25 nových těchto syntetických látek mezi lety 2009 až 2016 a jen loni jsme zjistili, že 8 nových takovýchto látek jsou velice silné, velice potentní, nacházejí se i v jiných látkách a to riziko intoxikace je velice uh, vysoké jak pro pravidelné uživatele, tak pro ty, kteří si tu látku aplikují náhodně. A zvláště problematická je rodina tzv. fentanylů. To jsou velice silné látky, používají se ve zdravotnictví, například pro aplikaci anestezie a zmírňování bolesti. Nicméně Evropský varovný systém loni získal zprávy o osmi takovýchto nových látkách a v současnosti tady ty fentanily podrobujeme průzkumu. Ty látky jsou velmi významné. V uplynulých dvou až třech letech byly zjišťovány nejen jako fentanily samotné, ale byly také smíchány s kokainem nebo s heroinem. A tam potom je to riziko předávkování mnohem vyšší Především pokud ty osoby si tu látku koupili a netušili, co v ní vlastně je. Tam se potom to riziko velice zvyšuje a i ve Spojených státech a v některých dalších zemích. Některé celebrity, hudebníci, herci byli předávkováni právě fentanily a je velice pravděpodobné, že tito lidé vlastně vůbec nevěděli, že to, co konzumují, fentanyl obsahuje. Ty látky jsou 300krát silnější než morfium. To znamená, že i pokud si vezmete méně než gram, tak již se intoxikujete. Třetí zjištění se týká vývoje nových psychoaktivních látek, jak jsem říkal, nové detekce, respektive jejich počet poklesl. A ve srovnání s lety 2014 až 2015, kdy jsme detekovali 98 nových látek v roce 2015, tak nyní jich máme 66 za loňský rok. Vliv na to má několik různých faktorů. Především to asi bude reakce Evropské unie a členských států, určitá legislativní opatření, která byla přijata. A pravděpodobně je zde také dopad eh, na regulaci v Číně, protože některé tyto látky k nám přicházejí právě z Číny. Důležité je ale upozornit také na to, že i když počet těch nově detekovaných látek se snižuje, je to na druhé straně negativně kompenzováno tím, že ty, které nyní přicházejí na trh, jsou v některých případech mnohem nebezpečnější a mnohem silnější. A teprve loni, pokud se podíváme na eh, všechny ty NPS, které MCDDA monitoruje, těch je více než 620, tak teprve v roce 2000 pouze v roce 2016 jsme měli asi 200 takovýchto látek, které se někdy během roku objevily na trhu. Ona to tedy není pouze otázka toho, co, které ty látky jsou nové, toho, zda se detekce těch nových látek snižuje či zvyšuje, ale také je třeba postihnout ty pohyby. To znamená to, že některá látka třeba zmizí z užívání, pak se asi objeví, takže proto je velice důležité také to monitorování, které jste dopoledne schválili. Potom máme na webových stránkách eh, také eh, novou brožurku pro vysoce rizikové užívání v marginalizovaných skupinách obyvatelstva. Například jde o injekce katinolu, což je stimulační látka. Používají ji lidé navyklí na opiáty a někdy gejové. Potom stále více bezdomovců používá syntetické kanabinoidy, protože jsou levnější a potom narůstá také spotřeba ve vězeních. Čtvrté zjištění v naší zprávě se týká kokainu. Jak jsem již řekl, za uplynulé dva až tři roky jsme zjistili, že je zde nárůst z několika různých důvodů. Kokain je nyní dostupnější a je také čistší než v minulosti. A jediná dosud nevyřešená otázka, kterému se, které se budeme v nadcházejících letech věnovat, je, zda tato zvyšující se dostupnost se projevuje také nárůstem spotřeby. Odpověď ještě neznáme. Je však pravda, že některé země na západě a jihu Evropy a některá města, která analyzují odpadní vody, tak eh, zjišťují že více než 33 měst, která se účastní této analýzy odpadových vod, tak ve 22 z 33 došlo k nárůstu metabolitů kokainu. A v neposlední řadě zde máme konopí, respektive kanabis. To je v podstatě látka nebo droga, kterou většina dospělých někdy v životě alespoň jednou zkusila, jejich eh, asi 87,7 milionů, 1% dospělých eh, užívá konopí denně. My jsme v loňském roce zahájili sadu nových politik kontroly kanabisu mimo Evropskou unii. V současnosti zvažujeme eh, jakými tématy by se tento nový systém upozornění měl zabývat. A je to velice vzácný zdroj informací o tom, co se v této oblasti děje mimo Evropu. Dále můžeme říci, že celkově užívání mezi studenty je nižší než eh, ve Spojených státech, ale ta míra užívání je v obou oblastech stabilní. U alkoholu tam eh, evropští studenti pijí alkohol dvakrát více a spotřeba tabáku je dokonce čtyřikrát větší v Evropě, byť oba dva tyto trendy se snižují. Za uplynulé roky došlo v obou oblastech k poklesu spotřeby alkoholu a tabáku a jednou z otázek tedy je lépe porozumět těm faktorům, co to způsobilo, co fungovalo, co bylo účinné. A možná bychom potom těch účinných nástrojů mohli využít, abychom omezili i spotřebu marihuany, která, jak vidíte, se stále drží velice dobře v tom používání. Takže Abych to e, zhrnul, ta situace v oblasti drog je velice dynamická, situace se velmi rychle mění. Za uplynulých 20 let v Evropě došlo také k nárůstu reakce na tento jev v oblasti veřejného zdraví. A to se týká například boje proti chorobám jako HIV nebo hepatitida typu C. Na druhé straně se vyvíjejí i ta rizika, především se zvyšují v oblasti nových psychoaktivních látek. Objevují se také nové skupiny rizikových uživatelů NPS. Poprvé za poslední dva roky jsme v těch průzkumech běžné populace zjistili, že čtyři až 5 mladých lidí čas od času používá nové psychoaktivní látky. Takže ta rizika zde jsou, plus zde máme ty nové syntetické opioidy a také tu rodinu fentanylů. A poslední obrázek. Domnívám se, že především je třeba více skoordinovat eh, akci proti drogám, je třeba více spolupracovat v tomto ohledu. Také velice vítám, ten, že jste dnes dopoledne schválili ten balíček, plus eh, do konce předsednictví bude schválen komisí akční plán. A já sám za EMCDDA bych také chtěl znovu zopakovat, že jsme připraveni evropským institucím a členským státům poskytovat podporu tak abychom vytvořili bezpečnější a zdravější Evropu. A ještě ten titulek na závěr. My se především snažíme toho dosahovat lepším informováním a konkrétními kroky. Eh, děkujeme. Opravdu děkujeme za toto úvodní slovo a jsem velice ráda, že jste měl víc času než naposled. A skutečně tenkrát nebyla možnost poskytnout tak komplexní prezentaci, jak tomu je dneska. Čili ještě jednou mu zkrát děkujeme. No a nyní se dostáváme. Jsem si, jsem opravdu rád, že někdo už se netrpělivě hlásí. Máme zde dva kolegy, oba dva samozřejmě dostanou slovo. Takže nejprve pan Bony, který je zpravodajem, prosím. Děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval panu předsedovi za tuto, panu řediteli za tuto komplexní zprávu i popis určitých současných trendů. Myslím si, že je důležité pochopit všechny ty prvky, které jsou propojeny s užíváním drog v Evropě. Samozřejmě že je zde obrovská obava, především ten počet eh, lidí, kteří zemřeli v důsledku předávkování. To je číslo, které je nesmírně viditelné a my prostě musíme mít kvalitnější reakci na tento problém, především ze strany členských států, pokud jde o nějaké šíření informací ohledně nebezpečí užívání všech drog. Zároveň je to spojeno s možností reagovat i na nové fenomény v současnosti a zvážit, do jaké míry na úrovni členských států jsme schopni reagovat na některé sociální záležitosti, sociální otázky. Zmínil jste se o vězních, o bezdomovcích, dále je to mladá generace používání kanabisu. dále ty pozitivní změny ve Spojených státech, ale narůstající užívání kanabisu v Evropské unii. Čili, co potřebujeme? Potřebujeme informační kampaň, potřebujeme propagaci, potřebujeme jasný veřejný signál o tom, jak reagovat, jak pomoci našim lidem čelit tomuto problému drog, novému typu drog a tak dále. Druhá věc. To, že kokain je čím dál tím více přítomný, k dispozici, tady asi nepomůže jenom nějaká propagace, ale zároveň posílit i naše orgány, policejní složky, orgány činné v trestním řízení. Protože pokud nejde pouze o ty, kteří jsou drogově závislí, kteří užívají drog, kokain například, ale to, že je takto k dispozici, tak to znamená, že je zde trh, který růste, který narůstá. To znamená, že jsou zde opravdu kriminální organizace, které i takovým zjednodušeným způsobem jsou schopny dodávat toto na trh. Zde musíme postupovat nesmírně obezřetně, A vyslat jasné signály o tom, že jsme schopni reagovat. Máme zde příklady policejních a různých právních akcí. Nové psychoaktivní, psychotropní látky. Samozřejmě, vy jste se o tom již zmínil. Ta dostupnost je ještě pořád vysoká. Samozřejmě ale, že dopad je potom možná trochu menší než před několika lety, například na vrcholu roku 2014. Ale máme přes, i přes 164 nových substancí v roce 2016. Čili já si myslím, že toto je velice důležité. To znamená ta implementace, rychlá implementace modelů, jež navrhují komise, rada i parlament po tom tříletém problematickém období. Já se ptám, jaké jsou naše možnosti v oblasti efektivity, účinnosti, faktory a tak dále. U předchozích modelů jsme byli schopni dosáhnout cílu v, 80, v průběhu 84-86 měsíců nyní 36 až 38 měsíců, když členské státy budou aktivní a budou rychleji implementovat rozhodnutí, které se týkají zákazu některých látek. Ano, můžeme o tom diskutovat. Samozřejmě, že ta situace je teda tím pádem trochu lepší a proto se ptám, co musíme z, z, začít na základě této nové legislativy. Jsou zde určité požadavky na vaši agenturu, příprava zpráv, příprava analýzy rizik. Toto by bylo takové dobré východisko pro vaši práci. Jeden z výhodných prvků tohoto nového řešení je v tom, že pokud budeme mít konkrétní signály, komise přijde s danými akty, tak zákaz některých nových psychotropních látek bude platit ve všech členských státech a ne pouze v některých. Je jasné, že zde vznikají potom nové kanály, samozřejmě různé alternativní kanály, to víme. Otázka zní, jak teda pomoci v této oblasti. A poslední bod se týká budoucnosti. A rovněž vaší strategie pro rok 2025, to znamená ty budoucí strategie. Protože pokud eh, začneme pracovat na rozpočtu po roku 2020, myslím si, že je jasné, že potřebujeme řádné zdroje pro financování vašich aktivit, aby vaše agentura nadále měla statut a pozici, kterou má. Čili, jak to lépe propagovat, jak nalézt určitě nové prvky v této oblasti, spolupracovat s Europolem, pokud jde o rozšířování kokainu a jeho dostupnost a dále, jak by to mělo vypadat v tom rámci boje proti novým psychotropním látkám a dále ta budoucí strategie a i budoucí kapacita vaší agentury. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych vám chtěl poděkovat. A e, musím říci, sdílím eh, vaše přesvědčení a chtěl bych panu řediteli eh, gratulovat eh, nejen pro jeho vynikající práci, pro to, jak vede agenturu, ale také za to, jak zvládl tuto prezentaci. Ta byla velice výstížná, velice pregnantní. Pokud jde o ty hlavní záležitosti, tak mezi ně patří zejména kvalita zpráv pro jednotlivé země, které jsou nyní poprvé velice dobře strukturované, obsahují četné eh, smysluplné informace a to platí i pro zemi, eh, jako je Portugalsko. A celkově si myslím, že všechny tyto zprávy jsou velice užitečné. Pan Bony eh, řekl, že existuje určitá tendence, jak pozitivní, tak negativní, ale mě ze všeho nejvíce šokuje patrně ten nárůst spotřeby drog ve věznicích. Je to sice bezpečný koncept, kontext, ale přesto dochází k nárůstu počtu případů. Je to spíše záležitost členských států než Evropské unie ale přesto v rámci eh, přeskumu eh, trestního systému si myslím, že tomuto tématu by měla být přiložena značná důležitost. Eh, kromě toho je nejzávažnější patrně nárůst počtu úmrtí z předávkování. A k tomu mám nesmírně konkrétní otázku. Jak si vysvětlujete tento nárůst smrti předávkováním? Souvisí to s problémem eh, zvyšování užívání tvrdých drog, anebo to souvisí s tím, že se míchají různé produkty, což vede k fatálním následkům. A nebo nejsou úspěšná opatření na boj proti obchodu s drogami, selháváme eh, s prevencí, nebo eh, jak si vaše agentura vysvětluje příčiny, které za tímto fenoménem vězí? tedy za navýšením počtu úmrtí předavkováním. A potom ještě taková úvaha, která přímo nesouvisí eh, s touto zprávou. Nicméně je to úvaha, kterou považuji za relevantní. Komisař Avramopoulos hovořil o eh, obrovském množství peněz, eh, které se v drogách točí. Eh, pan Bony si na to určitě vzpomíná, hovořili jsme o tom v souvislosti s organizovaným zločinem. Ono to funguje jako pobítka. Velká část spotřeby je uspokojována eh, drobným obchodem, malým obchodem s drogami a je zcela jasné, že represivní politika sama o sobě problém s drogami nevyřeší. V Portugalsku eh, máme dobré zkušenosti s opatřeními, které považujeme za osvědčené postupy a které bychom mohli rozšířit do dalších eh, evropských zemí na podporu boje proti drogám. Děkuji. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Koelo. A nyní se vracíme opět k panu řediteli. Prosím. K těmto dotazům nebo i nějaké závěrečné slovo z vaší strany. Děkuji, pane předsedo. Pane Boni, pane Koelo, moc krát děkuji. Já se pokusím odpovědět a pokusím se, aby to nebyla druhá nějaká složitá, rozsáhlá prezentace. Budete-li mít další dotazy, já samozřejmě budu i nadále po této naší schůzi k dispozici. Pane Bony, kokain, jeho vyšší dostupnost. My máme takovou sadu různých indikátorů, které poukazují na to, že toho kokainu je prostě na našem trhu více v Evropě. Nemáme zatím nějaké indikace toho, že by došlo i ke zvyšování počtu spotřebitelů, nebo teda z klientů. Ano, to sledujeme velice pozorně. Vy jste se zmínil i o orgánech činných trestním řízení, policejních orgánech, EMC, ED, Europol velice už se spolupracují. To vlastně Europol byl první, první instituci, kterou já jsem jakožto ředitel navštívil. Připravujeme v současné době memorandum porozumění pro spolupráci mezi našimi dvěma orgány a společně s Europolem pracovali jsme s nimi, když před několika týdny prezentovali hodnocení takzvaná SOKTA závažných trestných činů v rámci SOKTY je velká část, která se právě věnuje drogám. A v loni jsme prezentovali i druhou edici zprávy, která se týká evropského trhu s drogami. To jsme rovněž připravili společně s Europolem. A na základě informací, které má kozy k dispozici, jakož i rada, na základě informací, které já mám k dispozici, můžeme říci, že pravděpodobně zde bude jedno zaměření zacílení na drogy a bude to zahrnovat všechny drogy. Technicky si myslím, že je to kvalitnější než v minulosti a umožní nám to, hm, aby členské země při implementaci těch národních akčních plánů postupovaly v kontextu spolupráci s orgánem COSI a že všechny drogy se budou těšit stejné prioritě, protože budou součástí této jediné jednotné priority. První věc. Druhá věc. Nové psychotropní látky. Jedním se z vylepšení této nové legislativy, pokud bude přijata, je zredukování času pro implementaci kontrolního opatření na straně členského státu. Zkrátíme to z 12 na 6 měsíců. Čili jakmile dojde k nějakému rozhodnutí uplatnit kontrolu nad danou substancí, tak potom ten čas, který uplyne do implementace, bude kratší. To je si myslím velice pozitivní. V roce 1997 v rámci první společná akce, už jsme o tom uvažovali. Jaké má naše centrum EMCDD a potřeby v této oblasti? Já bych řekl velice jasně, že z krátkodobého lízka jsme připraveni, spolupracujeme s našimi partnery. U rozpočtu pro rok 2017 jsme viděli návrh komise navýšit nebo přijít s takovým malým dodatečným rozpočtem, abychom posílili naši databázi, naší agentury. To je velice důležitý nástroj pro následující dva až tři roky bychom to potřebovali. To znamená, že máme dodatečný fond, který nám umožní tento nástroj dále vyvíjet a umožní nám to ten boj proti narůstajícímu počtu drog. Váš výbor nás podpořil, parlament, jakož i rada. Takže skutečně z krátkodobého hlediska si myslím, že jsme připraveni a potřebné zdroje máme. Ze střednědobého hlediska tam mám trošku větší otazníky, i když ne, nejsem nějak negativně založený. Samozřejmě, že nejsme jediná agentura, která potřebuje v tomto ohledu pomoc, ale ve srovnání s jinými agenturami, které mají větší rozpočet, pro nás je to samozřejmě mnohem zásadnější. Potřebujeme co možná nejrychleji mít určitou představu o tom, jak to bude vypadat po Brexitu všechno, protože na dopady Brexitu na víceletý finanční rámec, který nyní probíhá, mohou být eh, zásadní pro všechny agentury. Samozřejmě všechny agentury v oblasti spravedlnosti a vnitra a zejména ty, které mají malé rozpočty. To by samozřejmě mohlo mít přímý dopad na provozní kapacity. Poslední dotaz zněl ohledně naší strategie, naší agentury EMCDDA. Já vám mohu, eh, panu předsedovi, nyní dávám vytištěnou verzi této strategie k dispozici. My jsme někde uprostřed období implementace pro první rok a prvním krokem její interní reorganizace ta probíhá. A nyní otázky pana Kuela a jeho připomínky. Rád bych mu poděkoval za nesmírně pozitivní poznámky, za jeho permanentní podporu. Jsem velice rád, že se vám byla ta zpráva rozdělená podle jednotlivých zemí. Víte, to je jeden z takových posledních příkladů různých pracovních aktivit našeho centra. My máme asi 6-7 eh, kolegů z různých departamentů, z různých oddělení, kteří byli nesmírně aktivní v tomto ohledu a vyprodukovali tento dokument a myslím si, že na to můžeme být pišní. My se snažíme samozřejmě eh, pokrýt co možná nejvíc klientů. Vy jste z naš, jedním z našich nejdůležitějších klientů, takže jsem nesmírně rád, že vám to případá užitečné. Zvyšování nebo rostoucí konzumace drog ve vězeních, ano, souhlasím s vámi, je to šokující. Samozřejmě ale, že je to kompetenci více členských států než EU. Víte, to je taková obecná věc, která se týká nejenom drog, ale i veřejného zdraví, ale například i radikalizace ve věznicích. Prostě jsou to témata, která jsou taková průřezová a všechna vyžadují určité úsilí a investice ve věznicích. Zatím bohužel nikdo nemá jasné řešení. Musíme do zdrojů investovat mnohem více a ze strany EMC, DDA, to budeme všechno monitorovat, tuto iniciativu. No a nyní MPS, my jsme se o tom zmínili i v naší zprávě ohledně v rámci kapitoly o trhu, to, že zde máme mnohem více syntetických, kanabických ehm, látek a podobně, to samozřejmě znamená, že to je větší zátěž pro detekci na naší straně, to je jasné. A poslední otázka se týkala předávkování a dále to byla hodnota trhu, tržní hodnota. U předávkování neexistuje nějaká zázračná odpověď. My víme, že některé změny na národní úrovni jsou spojeny i s, s velkým zlepšením v oblasti měření a záznamu. I když některé země nám říkají, že ty odhady jsou podhodnocené u MPS nebo nových syntetických opiátů. Nedost... Často to sam, ta samotná analýza a registrace není úplně 100% jasná. Musíme tomu věnovat další pozornost to, že například eh, samozřejmě lidé užívají více drog, eh, to je dalším faktorem, který v tom hraje roli. Dále to byly eh, ty fentamily, které se aplikují i s jinými substancemi, jinými látkami. Čili tyto kombinace to vlastně představuje další faktor. Počet úmrtí v důsledku předávkování u těch, kteří používají například metadon nebo substituční látku, tak to jsou většinou lidé, kteří nejsou léčeni. Čili na jedné straně bychom měli posílit a zlepšit směrnice pro léčbu, aby tam nebyla taková divergence. Ovšem my vlastně nejsme úplně, ještě jsme to nepokryli úplně stoprocentně, pokud jde o potřeby například u uživatelů opioidů tak to je u nás pouze 50% obecně, některé země dosahují 70%, jiné pouze 15% a tak dále. Čili pokrok došlo, ale ještě jsme, nejsme na konci této cesty. A tržní hodnota je to asi 24 miliard eh, někde možná mezi 25 a 31, to je takový odhad. Abramu, pan kolega, eh, pan eh, komisař Avramopoulos se o tom zmínil, já jsem skutečně rád, že o tom hovořil, protože to je důležitý prvek. To znamená, že i když to už není tak, aby nám lidi umírali na ulicích, jako před 20 lety je to trh, který je důležitý, hraje to samozřejmě obrovskou roli i v oblasti organizovaného a závažného zločinu a myslíme si, že ta čísla jsou ještě pořád podhodnocena. Čili my se snažíme nějakým způsobem ta data aktualizovat a snad za několik let budeme mít odhady, které budou lepší než tyto takové hrubé odhady z minulého roku v té nové edici společné zprávy v roce 2019 už bychom měli mít spoustu nových aktuálních informací. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Kostele, a děkuji také panu Bonimu a Koeliovi za přispění do debaty. Děkujeme za návrh zprávy a přejeme vaší agentuře hodně zdaru. Děkuji vám. Tak kolegové, můžeme přejít k bodu číslo 16, Naši hosté jsou tady, takže poslechneme si prezentaci pana Manuela Navareta, ředitele Evropského centra boje proti terorismu v Europolu. Tak prosím, pojďte sem nahoru. Good afternoon. Please. Please have Thank you. So colleagues, Europol has been produced. Tak kolegové, eh, Europol eh, vydává eh, výroční zprávu o situaci a trendech terorismu TESAT od roku 2007 a tato zpráva skýtá přehled situace terorismu v Evropské unii. V nejbližších týdnech Europol zveřejní finální text zprávy za rok 2017. Nebojte, on někdo přijde. Mezitím pan Manuel Navaret eh, z Evropského centra boje proti terorismu v Europolu eh, vám představí hlavní závěry. Tak já se hrozně omlouvám, je čtvrtek odpoledne. Měli jsme těžký týden, takže pokud vám to nevadí, tak také z úcty k vám a tak dále. Ono je to přenášeno po internetu, takže lidé se budou dívat, ale mohli bychom si dát pauzu na pět minut, protože možná kolegové někteří přijdou na čas, který byl původně stanoven. Nevadí vám to? Dobře. Tak prosím, dáme si pauzu na pět minut. Thank you. Děkuji vám. okay, I'm on. Um, so we've waited. Tak pustíme se do toho. Čekali jsme a máme tu zaměstnance, což je hezké. Mám zprávu, že za pět minut přijde kolega poslanec. Za pět minut. že pár poslanců přijde na tento bod. I'd like to welcome the EPP coordinator to her seat. Um, with all respect. Děkuji, vítám koordinátora z EPP. Takže teď na mikrofon říkám děkuji, Roberto, že jsi přišla. Chtěl bych připomenout, že eh, Libe se schází skoro každý týden, na rozdíl od jiných výborů, které se schází jednou za měsíc a chtěl bych připomenout, že na tuto schůzi se dívají občané, protože je přenášena eh, po internetu a zatímco eh, mluvím, tak přišla další vážená kolegyně. Prosím, sedněte si. V tomto výboru jde o kvalitu, nikoli o kvantitu. Nesmějte se mi, já se snažím nějak zaplnit čas protože jakmile se ozve smích, tak to je znamení, že už je na čase toho nechat. Takže Natali, děkuji. Se tady na čas. Měli jsme začít 15.00. Nikdo nepřišel pozdě, nebojte se. Takže já ještě jednou vítám pana Navareta, ředitele Centra boje proti terorismu z Europolu. A my jsme měli začít o něco dříve, ale právě jsem připomněl naše skvělé kontakty a spolupráci s Europolem, které jsou momentálně eh, velice časté a vyzrálé oproti situaci před několika lety. Takže tato situace je dobrá a já děkuji kolegům, kteří tady jsou. Eh, mnozí z nás měli z mnoha důvodů velice intenzivní týden a velice nabitý program a já eh, jim děkuji, že přišli. Takže já bych chtěl představit pana eh, Navareta. Eh, požádám ho, aby trošku zkrátil svůj příspěvek, ale přesto řekl to hlavní. Europol vydává každoroční zprávu TESAT už od roku 2007, která skýtá přehled situace terorismu v Evropské unii. A v příštích týdnech eh, v Europol vydá konečný text zprávy eh, z roku 2017. Srdečně tedy vítejte, pane Navarete. Pan Navarete je ředitel protiteroristického centra Europolu, který nám představí hlavní závěry zprávy. Prosím, prosím máte slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem a také těm, kteří se dívají na internetu. Mně je dnes to ctí vám představit zprávu TESAT 2017, která, jak víte, obsahuje fakta a čísla eh, ohledně teroristické situace z roku 2017. TESAT 2017 je o roce 2016. Mimochodem teď slavíme desáté výročí těchto zpráv, takže je to takový trochu rekapitulační dokument. Společně s členskými státy a třetími stranami hodnotíme čísla eh, a fakta z uplynulého roku a předkládáme svá zjištění. Jsem si poměrně jistý, že eh, očekáváte ode mě více než čísla a fakta. Já tedy představím také hlavní zjištění a zhodnotím, jaká je momentálně situace eh, jaký je jeho dopad na bezpečnost našich občanů v Evropské unii, eh, jakým způsobem činíme pokroky v boji proti této výzvě, jaké aktivity ECDC, Europol a zejména členské státy eh, podnikly v roce 2016 a jak můžeme posílit spolupráci na úrovni Evropské unie, která už probíhá. ECTC bylo požádáno předsednictvím o, o přípravu šestiměsíční zprávy o modu operandy teroristů v Evropské unii. A některé z těchto zjištění e, se také odraží v té zprávě, e, kterou e, připravujeme paralelně. Nejprve tady vidíte čísla. V roce 2016 bylo ohlášeno celkem 142 případů eh, neúspěšných, nevydařených a nedokončených, nebo i dokončených teroristických útoků. 142 obětí zemřelo při teroristických útocích a 379 osob bylo zraněno. Vidíte, že ta čísla jsou lepší než v roce 2015. Došlo ke snížení počtu obětí a k počtu útoků z důvodu, které za chvíli vysvětlím. Tato čísla jsou tedy lepší oproti předešlému roku, ale přesto obecný dojem je takový, že hrozba je nesmírně vysoká. Že máme za sebou strašlivý rok plný terorismu, rok 2016. Proč tomu tak je? Za prvé, protože je jiný profil těch útoků. Ty se nyní soustředují na početné eh, davy eh, na neočekávatelná místa. Už je jiný modus operandi, eh, kromě výbušnin je to také, jsou to také kamiony nebo vozidla, jakékoliv další prostředky. A pachatelé se často zjevují z čista jasna. Mnozí z nich se nechají inspirovat, zkrátka ke spáchání teroristického útoku. Chtěl bych zdůraznit případ na Zaventemu a také ten, eh, který eh, se odehrál na stanici metra eh, blízko evropských institucí. Tam došlo k multiplikačnímu efektu, který vygeneroval celosvětovou mediální pozornost. Nicméně, jak jsem už zmínil, v roce 2015 došlo k více úmrtím než v roce 2016. Přesto ale pocit ohrožení je vyšší. Pokles počtu útoků eh, je způsoben zejména tím, že se značně snížil počet etnických a nacionalistických separatistických skupin. 374 z 379 eh, je, úmrtí je způsobeno eh, tímto typem terorismu a právě tak eh, počet zraněných. Džihadistický terorismus také kulminoval v roce 2015, což si což vedlo k reakci policejních eh, soudních složek eh, za podpory Europolu. K nejvíce zatčením došlo ve Francii. Ze 718 ohlášených případů 429 eh, se odehrálo ve Francii. Potom je Španělsko 69, Belgie 62, Nizozemí 36, Rakousko 30, Itálie 28. Takže to je silné odhodlání silná aktivita na úrovni členských států. Utrpěli jsme 13 útoků eh, spojených s takzvaným náboženským terorismem. Nejvíce umrtí nastalo 22. března v Bruselu, kde bylo zabito 30 lidí, 14. července v Nice kde bylo zabito 85 lidí, a 19. prosince v Berlíně, kde bylo zabito 12 lidí. Turistů i místních. Ale také teroristé útočili na eh, evropské občany, mimo Evropskou unii v Turecku, v Egyptě, v Mali, v Alžírsku, Nigeru, Afganistánu, Bangladeši a Indonésii. I tam byli zabiti nebo zraněni evropští občané. Došlo také k únosům občanů Evropské unie mimo území Evropské unie. E, teroristé a zločinecké skupiny stále považují e, občany Evropské unie a dalších západních zemí za hodnotné rukojmí, za které mohou žádat výkupné. V roce 2016 zůstalo nebezpečí únosu velice vysoké v okolních konfliktních zónách nebo v oblastech, kde je malá nebo žádná vládní kontrola. Incidenty spojené s únosem se odehrály v Libii, Mali a na Filipínách. Hodnotíme to tak, že militantní skupiny a teroristické skupiny si nevybírají jednotlivce konkrétních národností, ale cílí eh, na ně oportunistickým způsobem. Jaký je tedy stav terorismu nyní? Džihadistický terorismus je rozšířenější než kdy dříve a Evropská unie je konfrontována s pečlivě plánovanými útoky, které páchají sítě zahraničních teroristických bojovníků, jako tomu bylo v případě eh, pařížského a belgického úteku, ale také jsou to spontánní útoky páchané jednotlivcem. Většinou jde o občana nebo rezidenta občan, země Evropské unie. Tak tomu bylo v Nice, Berlíně, Londýně, Stockholmu, Paříži. Zahraniční teroristické, terorističtí bojovníci většinou už pobývali řadu let v Evropské unii. Pachatelé útoků mohou být osloveni islámským státem nebo inspirováni ideologií a retorikou islámského státu. něco takového není uh, okamžitě zjevné. Některé případy jsou inspirovány modem operandy islámského státu, kdy jaksi terorismus plodí uh, terorismus. Právě tak uh, naslouchají volání propagandy islámského státu, v rámci, v rámci níž se chápou jako vojáci islámského chalifátu, přestože se dá těžko posuzovat, zda měli dřívější vazby na islámský stát. Někteří pachatelé byli tím či oním způsobem známí policii, ale bylo těžké vyhodnotit, jaké riziko představují pro bezpečnost evropských občanů. Někteří z nich nebyli považováni za bezprostřední hrozbu, a někteří z nich také byli známí z důvodu své trestní minulosti, protože se dopustili činů nesouvisejících s terorismem. Tak jste rychlejší než já. Ještě prosím předchozí slide. Děkuji. Došlo ke snížení počtu jednotlivců, kteří cestují do konfliktních zón, zejména Sýrie a Iráku, aby se tam přidali jako zahraniční bojovníci k místním teroristickým skupinám. Počet navrátilců se očekávalo, že bude stoupat, ale skutečnost je taková, že evropské státy um, nezaznamenaly mnoho případů navrátilců v roce 2016, ne tolik, kolik bylo očekáváno. Většinou jde o e, ženy a e, nezletilé. Kdo jsou teroristé? Profily se různí. E, jsou to jak navrátilci, tak lidé inspirovaní islámským státem bez vazeb na tuto organizaci, kteří jednali z vlastního popudu. Zvýšil se počet žen, které hrají aktivnější roli v akcích islámského státu a které povzbuzují k páchání teroristických útoků. Dnes se zahraniční bojovníci radikalizují rychle, někdy v řádu několika týdnů. Zahraniční bojovníci jsou motivováni nejen náboženskou složkou, tu nahrazuje spíše sociální hledisko, jako je tlak, eh, tlak vrstevníků eh, a také určitý push faktor. jaké zbraně používají. Jak jsem už zmínil, používají sofistikované zbraně jako v Paříži nebo v Bruselu, anebo spíše příležitostné zbraně. Tyto příležitostné zbraně znamenají například motorová vozidla nebo nože, kterými lze zabíjet nevinné oběti. Další slide, prosím. Tady bych chtěl ilustrovat eh, roli propagandy a vlivu na eh, terorismu, propagandu islamského státu a al qaidi Propaganda je zásadní pro strategii teroristů. Snaží se oslavovat eh, posluchače v členských státech Evropské unie i jinde a podporují násilí a kriminální organizace a získávají finance. Propaganda 2000, se od roku 2015 oslabila a zpomaluje se její šíření. Stoupenci islamského státu to eh, kompenzují eh, opětovným uploadováním eh, nový, starých videí, recyklují propagandu z nedostatku nových materiálů. Po té kulminace v roce 2015 se pomalu snižuje počet videí vyrobených islamským státem. Poselství islamského státu se od retoriky vítězného islámu přesunulo k volání po odplatě a za, za útoky na islám. Takže od úspěchu se přesouvají vlastně k neúspěchu. Islámský stát také vydává e, periodické publikace, které se opakovaně objevují na internetu a právě tak Al-Qaida využívá sociální média a webové stránky za účelem propagandy, ale e, tento objem je malý oproti islámskému státu. Pokud jde o akce ECTC, tak my jsme zřídili jednotku pro internet v roce 2015 v březnu, která byla původně v pilotní fázi a tato jednotka eh, upozorňuje poskytovatele služby na teroristický obsah a žádá je, Eh, aby volitelně ne, nepovinně odstranila tento obsah. Kromě toho každodenně ve spolupráci s členskými státy eh, upozorňujeme členské státy na obsah eh, a identifikujeme násilný obsah, posky, poskytujeme informace poskytovatelům služby za účelem odstranění. Také ve spolupráci s komisí e, vytváříme interní fórum Evropské unie. E, na závěr svého projevu vám o něm řeknu nějaké detaily. E, dále prosím, co můžeme v nejbližší budoucnosti očekávat? Je těžké identifikovat, co se stane v budoucnu. Těžko se předvídá na základě situace, kterou jsme měli dříve. Situace je čím dál nestabilnější a proto méně předvídatelná. Očekáváme, že teroristé se soustředí na konkrétní cíle. Musíme se více soustředit na eh, zabíjení bez rozdílu, V první části roku 2017. V uplynulých letech došlo k řadě teroristických útoků, eh, které se dají rozdělit do několika kategorií. Jsou to jednak cíle náhodné a jednak jsou to e, symboly západního životního stylu a více útoků míří také na orgány veřejné zprávy neboli na policii. Další slide, prosím. Jak situace v Sýrii a Iráku ovlivní bezpečnost v Evropské unii a v našem sousedství? Domníváme se, že až bude islamský stát poražen silami koalice v Sýrii a Iráku, bude to poměrně relevantním faktem pro teroristy, pro zahraniční bojovníky a můžeme tady uvažovat o pěti různých scénářích. Za prvé, tito teroristé zůstanou v oblasti a budou páchat sebevražedné útoky eh, na místě anebo budou zabiti v protiteroristických akcích. Eh, za druhé mohou se přesunout z islamského státu do jiné organizace a zůstat působit v Syrii a Iráku v rámci Jabhat al-Nusra nebo nějaké jiné teroristické skupiny. Ti třetí zůstanou eh, v oblasti a přežijí až eh, islámský stát bude poražen a někteří eh, budou eh, přesunuti nebo přesunou se do jiných zemí Severní Afriky a Středního východu. Proto je relevantní spolupráce s těmito zeměmi. A jiní se budou snažit vrátit do Evropské unie, do svých zemí. Bez ohledu na to, jakou možnost kdo zvolí, pak zůstane tato situace hrozbou pro Evropskou unii. Ta organizace je nebezpečná i bez svého kalifátu. Al-Qaida nemá eh, kalifát, ale eh, při útocích na Charlie Hebdo v Paříži ukázala, že také dokáže udeřit na kterémkoliv místě Evropské unie. Ta situace v roce 2017 je poměrně podobná jako v roce 2016 je potřeba zdůraznit, že za prvních šest měsíců 2017 došlo k osmi útokům. Další slide, prosím. Chtěl bych využít této příležitosti, abych eh, nyní eh, složil hold eh, práci zpravodajských služeb, policie, bezpečnostních složek a justičních orgánů Evropské unie. Došlo k mnoha eh, krokům proti eh, terorismu, eh, bilaterálních i vícestranných spoluprací, které zachránily mnoho životů. Zopakuji to, zachránili mnoho životů. Rolí Europolu je co nejlépe sloužit členským státům. My máme sekundární úlohu. My jsme platforma pro komunikaci, jsme analytická kapacita, která má sloužit členským státům. Dáváme k dispozici své znalosti a zkušenosti ve prospěch členských států. Mohu říci, že všech 28 členských států a 11 třetích stran je napojeno na evropský informační systém Europolu, který eh, na konci května 2017 obsahoval 725 1100 eh, položek. Máme eh, mnoho osob, které mají vazby z terorismu eh, v systému. Skoro 8 tisíc zahraničních bojovníků identifikovaných v rámci Evropského informačního systému což je dvojnásobek oproti datům před 12 měsíci. Kromě toho členské státy intenzivněji využívají informační systém Europolu. Do 11. května 2017 Členské státy provedly přes 600 tisíc vyhledávání v systému. Ten systém využívají členské státy i třetí strany. A právě tak spolupráce s třetími stranami je nutná, aby se nám dařilo identifikovat teroristy ještě předtím, než někoho na evropském území zabijí. Podepsali jsme e, dohodu s FBI ve Spojených státech a teď získáváme informace e, z TSE a sdílíme je s členskými státy. To jsou tisíce jmen identifikovaných zahraničních bojovníků, která nám pomohou e, podporovat vyšetřování probíhající v členských státech. Europol podpořil 127 vyšetřování v roce 2016, což je nárůst o téměř 50% oproti roku 2015. Nyní máme byl 13 ve 13 členských státech a třetích stranách máme styčného důstojníka v národních protiteroristických centrech, včetně Spojených států. No, internetová jednotka IRU eh, hodnotí téměř 33 tisíc závad, počtů závad, případů závadného obsahu, postupuje je poskytovatelům a úspěšně se nám daří v 84% případů dosáhnout eh, odstranění materiálu. Detekujeme obsahy na stovkách eh, online platform a pracujeme ve více než deseti jazycích, abychom zabraňovali radikalizaci e, online. Ve spolupráci s komisí jsme zahájili iniciativu Evropského interního fóra, které má snížit přístupnost teroristického obsahu a e, posílit občanskou společnost, aby mohla nabízet efektivní alternativní narrativa na síti. V červenci 2017 jsme vytvořili také poradní skupinu pro eh, online eh, propagandu terorismu, eh, která združuje experty z IRU, z ECTC, z akademiky a z experty na oblast terorismu kteří se zabývají problematikou zneužívání teroristické propagandy na síti. Zmínil jsem, jak důležitá je spolupráce s třetími stranami. Momentálně se soustředíme na spolupráci s eh, zeměmi západního Balkánu, zeměmi středního východu a severní Afriky a zejména si chceme uchovat úroveň spolupráce, kterou jsme vybudovali v uplynulých měsících se spojenými státy. A na závěr bych eh, chtěl poděkovat eh, Evropskému parlamentu, děkuji poslancům Evropského parlamentu za vaše odhodlání, za vaše pochopení, za vaši podporu za to, že jsme od vás dostali zdroje a dostali jsme od vás pokyny. Je důležité, aby bezpečnostní složky, policie, spravodajské složky dělali, co je v našich silách. A abyste i vy dělali, co je v našich silách, což činíte a já vám za to děkuji. Chtěl bych také složit hold obětem. V roce 2016 došlo sice k poklesu počtu obětí, ale ten pokles stále není dostatečný. I jedna oběť je víc než dost. Takže Chtěl bych vyjádřit soucit s oběťmi a já i můj tým v Europolu se zavazujeme učinit co v našich silách, abychom se s touto hrozbou utkali. Vím, jak je těžké vidět nějaké světlo na konci tunelu, když jste uprostřed toho tunelu. Já vím, o čem mluvím. Já jsem skoro 20 let bojoval s ETA. Vím, jak je to těžké kráčet tmou A někdy je těžké vidět i to nouzové světelko, které vám ukazuje východ z tunelu. Jenže i na druhém konci toho tunelu je život a ten život se nazývá demokracie. Děkuji vám za podporu a rád zodpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji mnohokrát, pane Navarete. A když jste hovořil, tak jsem eh, ještě přišla celá řada posluchačů, což je skvělé. My samozřejmě souhlasíme s pocity, které jste vyjadřoval a my také jsme si vědomi toho, že posílení vztahů mezi vaší agenturou a členy tohoto výboru také přispělo k tomu boji proti terorismu. A samozřejmě souhlasím s vámi, když říkáte, že my rozumíme těm operacím, některé nejsou příliš veřejné, ale to je zcela zřejmé. Já bych začal těmi dotazy. Pokud jde o tu Chen report, tak eh, já bych se chtěla zeptat na následující. Dobrý, dobří novináři informují o tom, co se děje v oblasti islámského státu, to, že džihadisté eh, často využívají takových těch eh, nepříliš eh, sofistikovaných zbraní. Ví se o tom. A určitě i analytici Europolu o tom vědí. A já se chci zeptat, jaké jsou informace, které nejsou běžně veřejnosti dostupné, které Europol má k dispozici. Například eh, zpravodajské služby, když se zabývaly londýnským atentátem, tak hovořili o tom, že by to mohlo souviset s ramadánem eh, spíše než s volbami že tam došlo k zasílání nějakých instrukcí a podobně. Ale já se chci zeptat, zda se ta zpráva soustředuje na nějakou hlubší analýzu toho, co se děje protože zde nehovoříme pouze o úmrtích, hovoříme o dopadech terorismu na demokracii, na pocit bezpečí lidí, na jednotlivé komunity. Doufám, že rozumíte, kam míříme. Takže na jedné straně jsou zde informace poskytované médiím a společenstvím. Zda tedy bude následovat více těch atentátů které jsou působeny těmi eh, jaksi, primitivními zbraněmi. A potom samozřejmě také to má dopady v té politické rovině, kde se stále více zmiňuje přijímání různých přísnějších opatření. Já bych se chtěla zeptat, jak se na toto Europol dívá. Vy jste hovořili o tom, že takovéto útoky patrně budou pokračovat. A potom Natalie Griesbeck. Netvařte se tak překvapeně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice bohatou prezentaci. Když jsem si bohužel nestihla ten dokument přečíst, před tou prezentací samozřejmě chápu, že to nešlo předtím zveřejnit, ale je zatím vidět ta každoroční práce a ukazuje to celý ten je v trošku dlouhodobější perspektivě. A zpráva je tedy velice důležitým základem pro nás, zákonodárce, kteří často musí činit rozhodnutí v této oblasti, která samozřejmě znepokojuje všechny evropské občany. Máme zde analýzy, vyhodnocování o úrovni hrozeb, analýzy modů operandi, které jste několikrát připomněl, povaha těch teroristických útoků. To vše jsou velice zajímavé údaje, pro nás, členy Evropského parlamentu. Vy jste ve své prezentaci několikrát eh, zmiňoval eh, typické profily teroristů, tedy lidí, kteří se vydají na tu cestu terorismu a podnikají teroristické činy. Chci se zeptat, zda existují analýzy a informace, které máte k dispozici a které by umožnili zlepšit prevenci a zjišťování totožnosti těch lidí, kteří by se mohli stát teroristy? Vy jste hovořil o tom, že je to všechno eh, velice dynamické, ale já se chci zeptat, zda by šlo předem detekovat určité ty rizikové profily. Já jsem francouzská, eh, předevčírem jeden člověk který eh, způsobil eh, ten incident před katedrálou Notre Dame. O sobě tvrdil, že je univerzitní profesor, že je to novinář a potom tam najednou přijde s kladivem a s nožem. Já se chci zeptat, zdá se nějak zjemnit ty profily Samozřejmě, my si všichni klademe tyto otázky, ale vy s těmi informacemi, které máte, byste možná mohl poskytnout i nějaké odpovědi. A potom se chci zeptat, zda veškeré státy, které jsou zasaženy, Europolu poskytují řádně veškeré informace tak, abyste si mohli učinit úplný obrázek. Vy jste řekl, že tomu tak je, za což jsem velice ráda. A pak mám ještě jednu krátkou otázku. Vy jste nezmiňoval kyberkriminalitu. tam je velice aktuální ta situace využívání internetu pro teroristickou či nelegální činnost. A já se chci zeptat, zda se vaše analýzy tímto fenoménem zabývají. A zda ten zda internet eh, nějak usnadňuje situaci těm a teroristům, ať již jde o osamělé vlky nebo ty sítě, a nebo zda je internet spíše využíván pouze po propagandu a méně pro provádění těch konkrétních činů. Děkuji. Děkuji Natália Ana Gomez. Děkuji. Děkuji za zprávu a za tu velice důležitou práci, kterou Europol v této oblasti odvádí. Protože my víme, jak moc jsme závislí na spolupráci bezpečnostních agentur a spravodajských služeb. Já nejsem překvapena tím, že během ramadánu narůstá počet teroristických útoků. Ono tomu tak bylo vždycky, možná ne v Evropě, ale před 18 lety, když jsem žila v Indonésii, tak to prostě bylo normální. Tím spíše, když je to propojeno s tím, že islámský stát v Iráku a v Sýrii ztrácí území, například Mosul a tak dále. Já se chci ale zeptat na následující věci. Byli jsme svědky toho, že útok v Manchesteru byl nějakým způsobem propojen s Libií, nikoli s libijskými občany, respektive šlo o libijské občany, kteří prchli před Karáfího režimem a Libie se mezi tím stala útočištěm pro řadu teroristických skupin, včetně islámského státu, takzvaného islámského státu a dalších organizací z této oblasti. A já si chci zeptat, jak vidíte situaci v Libii. Také se domníváte, že je to jakýsi zdroj, případně logistické centrum, které podporuje takové to takováto uskupení. Samozřejmě ne libýský stát, protože ten v zásadě neexistuje, ale obecně to libýské území, sta tomu dává nějakou podporu. Za druhé, Vyostřuje se také konflikt mezi sunity a šíity. Jednak zde je útok ze strany sunnického tábora na Katar, který stojí po boku Iránu. Pak je zde ten útok na Teherán, respektive útok Teheránu. A chci se zeptat, zda i zde vidíte nějaké propojení s tím, Zde samozřejmě jde o to, že sunité financují islámský stát a další salafistické skupiny. To si řekněme otevřeně. Takže jak vidíte ten současný vývoj situace? Myslíte si, že to může být zdroj dalších teroristických útoků? A pokud jde o Manchester a Londýn, tam řadu těch pachatelů již dříve identifikovali lidé, veřejnost ohlásili, že jsou podezřelí, že se podílejí na nějakých radikálních činnostech a nebyli potom dostatečně sledováni, protože nebylo jaksi dost prostředků za vlády Toriu byly omezeny, omezovány eh, počty policistů a tak dále. Vidíte také určitě tý faktor právě v těch škrtech, nejen tedy ve škrtech, které dopadají na spravodajské služby, ale také na policejní složky samotné. A pak je zde ještě jedna klíčová věc, a to je prevence radikalizace. Myslíte si, že naše vlády pochopily, že je to naprosto zásadní a že je to velice úzce spojeno s bojem proti vyloučení, protože není to vůbec náhodou, že velká většina těch pachatelů jsou lidé druhé generace přistěhovalců, kteří nejsou do naší společnosti řádně integrováni. Děkuji a nyní paní Kiniči. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu řediteli Navarretemu za zprávu, která zhrnuje činnost Europolu v oblasti boje proti terorismu v Evropě. Já navážu na to, co již říkal Claude. Myslím si, že v těch posledních atentátech se ukázalo, že ty atentáty skutečně nelze předvídat. A potom je obtížná jakákoliv prevence, tak boj proti ním jako takový. V některých předchozích případech Někteří ti teroristi již dříve páchali běžnou trestnou činnost. A já se chci zeptat, jak probíhá výměna informací a sběr údajů a jak to může na pomoci řešení té situace. Tam prostě jde o osoby, které jak si již byli třeba odsouzeni nebo po, jsou to vlastně občané, které, kteří páchali trestnou činnost. Plus je zde radikalizace, věznice. Tam by ta prevence měla začít okamžitě, jakmile se objeví nějaké náznaky té radikalizace. A také bychom měli mít dostatek deradikalizačních programů. A jak se díváte na to, že třeba nějací lidé, kteří šli do vězení kvůli nějaké běžné kriminalitě, potom z těch věznic odejdou radikalizováni? A jak je možné, že nejsme schopni adekvátně na to zareagovat a zabránit těm lidem v páchání teroristických činů? Hovořilo se zde také o kyberkriminalitě, vy jste zmiňoval, že určitého pokroku zde bylo dosaženo. Nicméně, já mám ještě jeden další dotaz který se týká financování terorismu. Jaké informace zde máme? Jaké jsou hlavní zdroje financování terorismu? V jaké míře terorismus využívá těch nejmodernějších systémů, například transferu peněz, money transfer, případně dalších finančních strojů? Ocenila bych i takovýto typ informací. Protože, jak jsem již řekla v úvodu, terorismus se stává stále nepředvídatelnějším. A proto je třeba pečlivě zhromažďovat veškeré informace a analyzovat je. Děkuji. Děkuji. Katarínu, Monika Holmajer. Lieber Vorsitzender. Vážený pane předsedo, a pane Navarete, nejprve eh, moc krát děkuji, že jste opět mezi námi a eh, já výjimečně že eh, jsem tu nemohla být od začátku, což mě mrzí. Nemohla jsem tedy naslouchat vašich, vašim slovům, ale přesto mám dvě, tři otázky, které se mi tak nějak honí hlavou, a které se nedají příliš snadno odpovědět a mě by zajímalo tedy za prvé, to slovo rodinný příslušník nemá žádnou definici, každý si ho vykládá jinak. A v podstatě eh, nejde už o tu E, tuto kategorii, e, jde tady o jaksi prostředí e, salafi, salafisté, kteří ale nejsou zařazeni mezi násilníci, případně ne násilní toho typu, kteří by mohli být schopni spáchat atentát. Vidíte tady možnosti, abychom mezi členskými státy vypracovali lepší spolupráci, lepší koordinaci, ale také lepší koncepci a lepší definice, protože eh, to nejí pár stovek lidí, to je několik tisíc lidí, když počítám eh, celé eh, toto prostředí. Za druhé, když jsem byla ve Francii, tak mě velice zajímala ta základní myšlenka, že se snažíme oslovovat rodiny, nabízet konkrétní pomoc rodinám, pokud jsou pro pomoc způsobilé a tím se zabývají různé organizace a také policie a bezpečnostní složky spolupracují. Tak já si myslím, že e, tady je potřeba to nějakým způsobem změnit, protože všechny ty stoupence a celou tu salafistickou scénu musíme nějak odříznout od jádra e, jejich aktivit e, aby nemohli páchat teroristické činy. A třetí otázka. Já žasnu nad tím, jakou rychlostí se mladí lidé mohou obrátit. Když se dívám na některé případy, tak to nebyly dlouhé roky příprav. Samozřejmě do jisté míry byly otevření eh, té propagandě, ale například v Manchesteru to byl mladý člověk eh, naprosto frustrovaný eh, z toho, že byl zabit jeho přítel, z čeho, což ale nemělo s ničím nic společného vrachy ve vězení. Eh, a mimochodem eh, absolvoval řádný soudní proces a v průzkumu veřejného mínění v Německu se zjistilo, že muslimské děti obecně u otázky, co je pro vás důležitá autorita, 86% odpovědělo, že je to imám a nikoli soud. Takže mezi soudem a právním státem na jedné straně a imámem na druhé straně volí imáma. A zjišťujeme, že téma právního státu, tak jak my ho známe, vůbec eh, není zmiňováno v souvislosti například s atentátem z Manchesteru. Jak tedy oslovíme rodiny, které žijí v zemi demokracie, právního státu a určitého demokratického právního řádu. To jim jaksi zjevně nedochází, to si neuvědomují. A konečně poslední téma analýza informací. Eh, problém je v tom, že u těch případů informace byly k dispozici, ale analýza nebezpečnosti určité osoby nebo výměna informací o jeho pohybu, že jeden cestoval z, z Itálie přes Německo do Libie a pak zase přes různé štace zpátky, eh, tak eh, ty osoby, které jsou nějakým způsobem nápadné, by se snad měly ocitnout trošku lépe v hledáčku, měly by se lépe vyměňovat informace a lépe analyzovat, protože kdo byl eh, někdy dříve v Libii, tak ten je určitým způsobem nápadný. A pokud eh, se nějak salafisticky projevuje a je to mladý muž a potom najednou z ničeho nic eh, jede do Libie, i když tam má část rodiny, tak přece Libie není eh, nějaký ráj požitku, ale je to spíše eh, místo radikalizace, případně určitých zločineckých skupin, které mladé muže využívají. Děkuji vám za možnost položit otázku. Jak eh, vidíte, tak kolegové, kteří kladou dotazy, mají velice dobrý přehled o celé té problematice a zaznívá zde řada dotazů na radikalizaci, na ty současné trendy, to jsou ty skutečně palčivé dotazy a asi pro vás nebude vůbec snadné na vše podrobně zareagovat. Ale bylo by asi dobré, kdybyste nám řekl něco, co třeba Europol má k dispozici nějaké informace, které třeba běžně nejsou známy. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za všechny tyto relevantní otázky. Já si někdy kladu stejné dotazy, protože mou roli je analyzovat ta fakta, přicházet s určitými hypotézami, určitou anticipací toho, co se může stát a podporovat členské státy v tomto ohledu maximálně. Vy jste se zmínil na eh, ty limity ty statu. Já se pokusím zhodnotit, eh, jakým způsobem se nám to daří, zda můžeme udělat něco lepšího, něco dalšího a zároveň, jaké jsou největší výzvy Víte, já jsem eh, ukázal ten obrázek z roku 2016 a já si myslím, že vy to znáte, protože ty otázky k tomu směřovaly. Jak, volali, jak volatistický je eh, ten svět těchto teroristů a my proto musíme být stejným způsobem flexibilní a adaptovatelní, přesně jako ten, ten teroristický svět. Dvě hlavní záležitosti, které podle mého názoru pokud jde o spolupráci, které bychom měli zlepšit. Například ta kvantita a kvalita výměny informací už na národní úrovni. Například eh, Europol to je pouze takový nárazník. My umožňujeme tu výměnu, ale ta skutečná výměna informací probíhá bilaterálně a funguje dobře. Ale ta bilaterální no, obvykle nemá dostatečnou paměť. <laughs> Mezinárodní platforma, jako je Europol, tak my máme takovou tu paměť, my si můžeme všechno zaznamenávat a právě proto to děláme analytickým způsobem. Tam je ten obrovský rozdíl mezi bilaterální spolupráci a spolupráci na základě našich aktivit. My můžeme analyzovat tato data, můžeme podpis, poskytovat analytickou pomoc a jsme takovým doplňkem. Bilaterálně, jakože Nadnárodní spolupráce je proto zásadní. A zároveň dva základní faktory, pokud jde o tu spolupráci. Jedna je možná rychlost. V některých oblastech to může být opravdu mm, možná pomalejší, ale u ECT to tak není možné. My musíme okamžitě vysílat informace, musíme si být jistí, že jsme nesmírně rychlí a že ty informace jsou přesné. Žádná chyba zde není připustná. Skutečně. Stejné informace, identické informace a samozřejmě potom mm, očekáme, že dojde ke konkrétní akci. My jsme pouze podporný mechanismus a členské státy poté musí konat. Pokud jde, takže děkuji za dotaz a ty trendy. Hlavní část eh, policejní práce, spravodajské práce je vytipovat určité vzorce, určité trendy, které nám umožní poté lépe predikovat další možný teroristický útok. Tak jak te, pokud ten terorista je nepředvídatelný, tak to znamená, že ani ta prevence tam není možná. Čím víc informací bychom získali přes analytické zprávy, sdílení informací, tím, že budeme mít záznamy o jednotlivých informací, tím více budeme mít času a šance identifikovat daného teroristu a rovněž riziko, které představuje pro nás, pro EU, pro globální bezpečnost a zároveň pomoc členským státům při jakýchkoliv krocích v prevenci, aby se člověk nestal radikálem, poté teroristou a poté, aby to nebyl terorista, který je ochoten k teroristickému útoku. Čili my chceme, aby to bylo aby nám ta možnost prevence skutečně existovala. Čili na to se nyní zaměřujeme. Provádíme v současné době analytické zprávy ohledně takových těch dlouhodobých fenoménů, čím jsou motivováni, jaký je jejich profil, co to spustilo, jaký byl spouštěcí mechanismus, proč šli tímto směrem a ne jiným. Možná to ještě nějak upřesníme do budoucna ale jsou to společná ne indikátory rizik, co by umožnilo našim, našim aktivním eh, prvkům identifikovat eh, tyto možné potenciální teroristy a zároveň i možné útoky na policejní příslušníky, bezpečnostní složky a my tyto informace zpracováváme, poskytujeme členským státům a tak dále. Kyberterorismus. My nemáme žádné indikace o tom, že by, v rámci, že by využívali tyto kybernástroje u kritické infrastruktury. Pokud by byli toho schopni, tak by to už udělali podle nás, podle našeho názoru. Zatím nemají tyto možnosti, oni určitě ten zájem tam je, ale nemají zatím prostředky a ty možnosti, aby překonali naše firewally, aby skutečně se dostali do našich systému kritické infrastruktury. My ale samozřejmě pracujeme na tomto onlineovém poli, pokud jde o propagandu a tak dále. Snažíme se odstraňovat tyto informace z eh, onlineových prostředků, nějakým způsobem zmírnit tyto prostředky propagandy, aby se radikalizoval čím dál tím méně lidí. Dále je to takzvaný ten dark web, který využívají teroristé pro získání zbraní, možná dokonce i finančních prostředků. A my spolupracujeme s Centrem pro kyberkriminalitu, kteří se na tom specializují v oblasti organizovaného zločinu, aby tam nebyly žádné nepokryté body, místa, žádné limity, abychom skutečně viděli, co se děje například i to, zda nevyužívají teroristé bitcointy nebo nějaké alternativní platební možnosti. Zatím to je na základě čipu, protože to financování je samozřejmě velice náročné. Pokud jste pouze takovým jednotlivým subjektem, tak prostě budete mít nějakou dodávku nebo nákladák nebo nůž, takže tam to není problém, ale my se snažíme operačně skutečně na tom pracovat i se Spojenými státy, pokud jde o finanční, o detekování finančních možností teroristů a omezovat přístup k těmto zdrojům, včetně nových možností, které technologie skýtají. Manchester. Víte, že probíhá jednání na poli policejních i zpravodajských složek Velké Británie. My je podporujeme eh, ze strany Europolu. Víte, ono je obtížné to nějak identifikovat, ale zdá se, že ty profily těch útočníků jsou podobné těm, které jsme viděli jinde v Evropě. Já jsem se o tom možná nezmínil. 127 případů jsme v roce 2016 podpořili, to byly spíše ty bilaterální teda mm, případy, to znamená pouze Europol, 127krát se zapojil do těchto případů členskými státy. Ve většině případů jsme podporovali jeden až dva pří, m, mm, státy. Proč? Protože nejsou propojeny. Zdá se, že Manchester nebyl propojen s Londýnem, ani s Paříži a tak dále, čili máme speciálně alkované zdroje pro všechny tyto případy. No, vidíme, že je dobré, že to není propojené, že to není nějaká síť, to by bylo mnohem obtížnější, samozřejmě, protože ale zase na druhé straně je to obtížné nějak eh, předvídat, protože policie, když zná vaše konexe a ví, v jaké síti jste, tak zná i ty, se kterými jste propojeni. Ovšem, pokud teda nejste propojeni vůbec s nikým, tak vás nedokážou identifikovat. A to je právě ta dlouhodobá identifikace těch profilů. To znamená, Čím více izolovaný, izolované jsou tyto eh, subjekty, tím je obtížnější pro policii definovat daný profil a přistoupit ke konkrétní akci. Protože co to znamená bezpečnost? Hodnocení rizika priority. Nemůžeme mít jednoho policajta na každou eh, podřelou osobu. Kdybychom měli sledovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu každého podřelého, tak to prostě nezvládneme. My jistě můžeme udělat více, než děláme, to je pravda, ale především teda můžeme to udělat kvalitněji. Čili potřebujeme právě to hodnocení rizik, dostatečné informace a členské státy, které podporují Europol, se právě o to snaží, aby zkvalitnili tuto spolupráci. Sunité a šíte. My samozřejmě očekáváme určitý dopad na naší bezpečnost v Evropě. Měli jsme v minulosti podobné případy takových um, násilných skupin z šítu sunitu. Není to dobré ani pro jednu stranu, ani pro šíity, ani pro eh, sunity, ani pro křesťany, ani pro jiné muslimské části obyvatel či jiné, jiné náboženství, čili skutečně toto je konflikt, který je nesmírně specifický a snažíme se i tyto informace využívat v prevenci. Dále no, ta náboženská inspirace už není jediným motivem k terorismu. Jsou tam různé, samozřejmě jistě tam manipulace, ale v podstatě často jsou to mentálně nemocní lidé, nedostatečně integrovaní. Je zde mnoho důvodů, mnoho osobních důvodů stát se teroristou. No často právě dochází k té první manipulaci na té úrovni náboženství, ale to není ta hlavní příčina. My prostě musíme proti tomu radikalismu bojovat. Role psychologických aspektů, sociálních institucí, veřejnosti, sociálních médií, ty všichni by měli hrát roli v té radikalizaci. My nemáme nějaký alternativní narrativ. Policie za to není zodpovědná. Parlamenty jsou veřejnost je, novináři, vy jste ti, kteří musí říct, že toto není v pořádku. Já samozřejmě podporuji členské státy, aby je dopadla ty pachatele a poslala do vězení. Ovšem, to je úkol pro nás, pro všechny. Radikalizace, to je něco, proti čemu musí bojovat úplně všechny subjekty, ale zároveň je to především ta otázka na sociální a vzdělanostní úrovni. Tuto spolupráci tam můžeme ještě zlepšit, ale paní Holmajerová se zmínila správně o tom, že ten obrázek není ucelený. My potřebujeme více informací. Každý jednotlivý případ eh, je jiný od toho předchozího, takže to nemůžeme nějak srovnávat. Eh, ano, Berlín není Manchester, Paříž není Belgie. Mm, a my nemůžeme nic udělat. Ne, to, to nestačí. Můžeme udělat víc, snažíme se všechno identifikovat, každý jednotlivý případ, cokoliv bychom mohli využít při identifikaci dalšího případu. Po konkrétním teroristickém útoku ve Velké Británii, v Manchesteru, v Londýně nebo ve Francii, v Paříži je nejdůležitější otázkou pro členské státy um, zeptat se, k čemu došlo kolik obětí, jak tomu došlo. A druhá otázka, kdo to udělal. Je to relevantní? Ano, kdo a kde. Ale u bezpečnosti evropských občanů tyto dvě důležité otázky jsou ještě propojeny s tím, jak k tomu došlo a proč k tomu došlo. A to je úkolem Europolu. Zaměřit se na podporu členských států, kdo, co, jak ale především ta otázka, jak to udělal a proč to udělal. tak můžeme podporovat členské státy, poskytovat jim informace a zpravodajské služby pro tu anticipaci. Vážený pane předsedo, já si myslím, že jsem odpověděl na většinu otázek. Právě jsem chtěla říct si, pane Navarete, vy jste jedním z těch kolegů z Europolu, který má skutečné operační zkušenosti. <laughs> A my bychom samozřejmě v této diskuzi ještě hloub, Jakubové mohli pokračovat. Bohužel ale nemáme dostatek času. Jistě, budeme se tomuto tématu ještě věnovat. Je to opravdu speciální část naší práce, boj proti terorismu. Měli bychom mít i diskusi ohledně toho antiteroristického narrativu v médiích, jak probíhá ta komunikace s veřejností. Toto je něco, co nám zde ještě chybí. I v této krátké, vysoce kvalitní diskuzi vyplynulo, jak je to důležité. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří takto odpoledne pozdě ve čtvrtek mezi nás přišli a pomohli nám. A pane Navarete, rád bych poděkoval vám a popřál Europolu hodně zdaru. Máme zde mnoho návštěvníků, kteří mezi námi jsou. Natalie Griesbeck pozvala mnoho lidí. Doufám, že je to pro vás zajímavé a je to i delegace francouzských advokátů, kteří jsou zde zastoupeni. Vítáme vás a doufáme, že je to pro vás zajímavé. Vítáme vás v našem výboru Libe. Ano, určitě, za, za, zatleskáme si. Ano, určitě, našim návštěvníkům většinou zatleskáme. To, že si nás přišli. No, dokonce i advokátům zatleskáme, to nám nevadí. Ne, promiňte, to, to je takový britský humor, to, to asi se špatně překládá do francouzštiny, tak <laughs> ale v každém případě vás vítáme. Děkujeme ještě jednou, pane Nabarete. Děkujeme všem našim poslancům za účast v diskuzi a přejeme hodně zdaru. Děkujeme ještě jednou. No a nyní, milí kolegové, se dostaneme k poslednímu bodu našeho dnešního odpoledne. Dneska končíme brzo. A skutečně je to eh, bod číslo 17, který nás čeká to prezentace komise. Jsme velice rádi, že mezi nás komise přišla již trošičku eh, dříve, pro případ, že bychom byli začali dříve. Toto je záležitost, která se týká ochrany migrujících dětí. Nesmírně důležité téma. My vítáme takový obrovský počet věcí na našem programu, že skutečně pro naše poslance není možné pokryt úplně všechno, všechny tyto setkání, ale je to eh, eh, webstreamováno můžeme si to poslechnout. Mm, Probíhala již částečně k tomuto diskuse dneska dopoledne, kdy jsme hovořili o migraci. Čili víme, že komise přišla právě s tímto návrhem již o čtvrtý. Počet eh, dětí, které potřebují mezinárodní ochranu v tomto ohledu, je obrovský, o tom nemusím nic hovořit, především ty, které jsou úplně bez doprovodu, tam ten počet dramaticky narostl. Proto toto sdělení komise je nesmírně relevantní pro diskuzi v tomto ohledu který se týká legislativního návrhu ohledně společného evropského azylového systému. Sdělení se týká recepčních podmínek, přijímání dětí, především pokud jde o etablování evropského systému či sítě, poručnictví a zároveň transferu dětí mezi členskými státy na základě do dublinského návrhu, bez ohledu na to, jak to bude nakonec vlastně eh, vypadat. No a nyní teda už Steven Ryan z DG Home, Kiara Adamov eh, z DG, z DG Jazz, který nám toto sdělení dneska představí. Takže Steven možná, nebo a kolegyně dokonce ukazuje na Kiaru, takže možná, možná uh, vy zahájíte tuto diskuzi. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost představit sdělení komise. Potřebujeme podporu Evropského parlamentu, aby práva dětí zůstala v centru politické agendy a vzpomeňme stručně, proč komise toto sdělení přijala. V roce 2015 a 16 hruba 30 celkových eh, žádostí o azyl tvořily děti. A to, tento počet se z šesti násobil za posledních šest let. Kromě eh, asilového řízení, když si vezmeme pouze rok 2015, tak 315 tisíc dětí připlulo po moři eh, do Evropy. Zvýšení počtu eh, příchozích samozřejmě znamená problémy s ochranou dětí v rámci systému členských států, které vykazují značné nedostatky v ochraně eh, určitých, určitých kategorií migrujících dětí. Za posledních několik měsíců nebo za poslední rok jsme tedy absolvovali mnoho diskuzí s eh, podporovateli lidských práv. Vyslechli jsme si mnoho svědectví od samotných dětí. Ta situace je stále velice těžká a nepřijatelná z mnoha ohledů. A tímto způsobem bych eh, chtěla eh, poděkovat za práci Evropského parlamentu a jeho interskupiny pro dětská práva, jejíž členové hráli neocenitelnou roli v procesu těchto konzultací. Takže za to jim patří dík. V listopadu loňského roku eh, Fórum komise o právech dětí se soustředilo na otázku migrujících dětí. Myslím si, že tím, že identifikujeme potřeby a identifikujeme nedostatky, můžeme potom přistoupit k urgentním krokům, které alespoň některé z těchto nedostatků odstraní. Zaujímáme v tom sdělení přístup založený na právech. Na jedné straně tedy musíme budovat kapacitu národních orgánů, aby mohli plnit své povinnosti a my jim musíme svou podporou umožnit plnění těchto povinností a zřízení fungujícího systému ochrany dětí. A musíme také eh, posilovat pozici eh, samotných dětí, informovat je o jejich právách, pomáhat jim se těchto práv domáhat. Nejlepší zájem dítěte je primárním zájmem při našem rozhodování. Je to nejvyšší princip eh, ve všech fázích našeho konání a jak jsem už říkala, to sdělení se soustředí na ty nejaktivnější akutnější krátkodobé kroky týkající se migrujících dětí. E, netýká se to pouze nedoprovázených dětí, přestože ty jsou ještě další specifickou zranitelnou kategorií. To jsou děti e, oddělené od rodiny, ale soustředíme se i na děti s rodinou pokoušíme se eh, pomáhat budovat eh, kapacity tak, aby to mělo efekt ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v rámci národních systémů eh, ochrany dětí. Chtěla bych se stručně zmínit dvou aspektů, než dám slovo kolegovi z DG Home. Za prvé efektivní poručnictví. Děti které migrují, nepotřebují pouze ochranu, ale také stabilitu a kontinuitu. Takže nějaký poručník hraje zásadní roli, který Proto, protože se stará o jejich nejlepší zájem. To se netýká pouze asilového řízení, přestože momentální diskuze se soustředí na reformu asilu a je to důležité pro systém nedoprovázených dětí společně s dalšími pojistkami, jako je e, adekvátní přijímání, e, přístup k informacím a tak dále. A nesmíme zapomínat, že je to řada přeshraničních aspektů Podporujeme členské státy v tom, aby plně využívali stávajících kanálů spolupráce, jako je e, ten, e, který zřídilo nařízení Brusel 2. Jedním z těch kroků, které jsme oznámili, bylo, bylo vytvoření Evropské sítě poručníků. Na tom už pracujeme. Scházíme se s experty z členských států příští týden 16. června a e, alokujeme zacílené finance na posílení té priority poručnictví. Pokud jde o přijímání, musíme více eh, používat eh, toho rodinného hlediska, na které pamatuje evropská legislativa, to také musí být finanční priorita. A eh, konečně musíme se zabývat dostupností a přístupností alternativ eh, oproti administrativnímu zadržování dětí. Eh, tohle je nesmírně eh, naléhavé a letos se komise rozhodla 6. 6. a 8. listopadu uspořádat fórum na téma dětí v zádržných zařízeních a na téma alternativ k těmto zařízením. Takže já opravdu doufám, že váš parlament eh, a vy konkrétně, vážení poslanci, se zúčastníte. Probíhá společná rada ministrů vnitra a spravedlnosti, eh, která přijímá eh, závěry rady na základě tohoto sdělení, kde se vyzývají členské státy, aby podnikly kroky na ochranu dětí ve všech fázích migrace, mimo jiné na základě doporučení z tohoto sdělení. No to považujeme za důležitý krok vpřed, protože je jasné, že většina kroků eh, závisí na politické vůli a odhodlání v členských státech. A s tím bych předala slovo kolegu Stevenu Ryanovi z DG Home. Děkuji, Kjaro, a děkuji i vám, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit prezentaci kolegyně tím, že podrobněji vysvětlím některé ty konkrétní akce, které komise požaduje ve svém sdělení. Jak už tu zaznělo, je to několik urgentních akcí, které je třeba podniknout v bezprostřední budoucnosti za účelem posílení přeshraniční spolupráce, a koordinace všech relevantních zainteresovaných stran na evropské úrovni, národní úrovni i na místní úrovni. Detaily eh, obsahu eh, toho sdělení teď číst nebudu, ale chtěl bych zdůraznit klíčové aspekty, eh, klíčové kroky, které podle našeho názoru zlepší situaci migrujících dětí a to celoplošně a efektivně. Musíme se postarat o to, aby děti byly rychle identifikovány a registrovány jakožto děti, jakmile stanou na evropské půdě. A je třeba zajistit, aby děti se nestaly pohřešovanými. Migrující děti, jak víme, jsou eh, velmi ohroženy eh, případným zneužíváním a obchodem s lidmi a eh, počet dětí, které jsou hlášeny jako pohřešované, je opravdu alarmující. Proto je třeba mnoho konkrétních opatření ze strany členských států a to naléhavě. Vyzýváme členské státy k tomu, aby sbírali a vyměňovali si srovnatelná data a zjednodušili tak přeshraniční eh, pátrání po pohřešovaných dětech a ověřování rodinných vazeb. A eh, vyzýváme je, aby vytvořili patřičné procedury a protokoly pro systematické ohlašování a reagování na případy pohřešovaných dětí. Komise také požaduje, aby osoba e, příslušná pro identifikaci dítěte byla přítomná v rané fázi registračního procesu a konkrétněji e, chceme, aby byly ve všech hotspotech jmenováni e, úředníci pro ochranu dítěte. Registrace a snímání otisku prstů by měla být prováděna způsobem šetrným k dětem a mělo by být provedeno hodnocení věku prostřednictvím neinvazivních metod na základě mezidisciplinárního přístupu, který využívá i psychologické techniky. A asilová agentura EASO momentálně aktualizuje své pokyny ohledně hodnocení věku. Jak jste se, pane předsedo, zmínil, potřebujeme zreformování evropského asilového systému, který by lépe eh, cílil na ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu od okamžiku, kdy vstoupí na půdu Evropské unie. Je zapotřebí, aby byl zohledněn eh, nejlepší zájem dítěte ve všech právních instrumentech eh, Evropské unie a její legislativy. A zejména se musíme postarat o to, aby nezletilí byli řádně identifikováni a aby jejich zákonní zástupci nebo poručníci byli okamžitě jmenováni, aby mohli eh, nezletilému asistovat ve všech procedurách, které vysvětlila moje kolegyně a aby jim byla poskytnuta patřičná asistence při přijímání. Eh, komise tedy vyzývá radu a eh, parlament, aby rychle vyslovili souhlas k celému balíčku, zejména k těm prvkům, které jsem zmínil. Kromě toho vyzýváme členské státy, aby vyhodnotili žádosti o azyl podané dětmi prioritně. A také vyzýváme členské státy opakovaně v jednotlivých zprávách za poslední měsíce, aby kladli prioritu na relokaci dětí z Itálie a Řecka do dalších členských států. Těch dětí, které jsou k relokaci způsobilé a u kterých je to v jejich nejlepším zájmu. Komise také zdůrazňuje, a to je podle mě důležité, že trvalé řešení v nejlepším zájmu dítěte by mělo být eh, identifikováno co nejdříve. Ve většině případů to bude znamenat buď integraci eh, v členském státu Evropské unie, anebo navrácení dítěte do jeho země původu za účelem eh, sjednocení s rodinou. Musíme se postarat o to, aby děti, které zůstanou v Evropské unii, byly patřičně integrovány a staly se příspěvkem, přínosem naší společnosti k čemuž je potřeba celá řada integračních opatření, jako je přístup ke školství, profesní přípravě, k jazykovým kurzům zdravotní péči a tak dále. A také je důležité zdůraznit, že je potřeba, aby přístup k těmto opatřením a bydlení, což jsou dva nejlepší případy, byl eh, inkluzivní, aby to nevedlo k segregaci, vytváření komunit a k vyvolávání xenofobie a u těch, které budou navráceny, je potřeba vysledovat rodinu a postarat se o patřičná reintegrační opatření v zemi původu. To všechno si samozřejmě žádá stále investice členských států, ale i Evropská unie disponuje financemi na podporu těchto programů členských států a právě tak poskytují finance mezinárodní organizace a organizace občanské společnosti, které pracují v terénu. A poslední bod se týká potřeby řešit prvotní příčiny, které tolik dětí vedou k tomu, aby se pouštěli na nebezpečnou cestu do Evropy. Znamená to řešit nejen chudobu a konflikty, což jsou hlavní faktory způsobující současnou migraci, ale také řešit potřebnou ochranu, respektive její absenci v mnoha částech světa. Včetně zemí, které leží na trase migrantů do Evropy. Sdělení tedy zejména vyzývá k financování projektů na rozvoj systému ochrany dětí v třetích zemích a vyzývá k lepší spolupráci mezi zeměmi, pokud jde o ochranu dětí. Je zapotřebí spolupracovat s klíčovými partnery, vládami a mezinárodními organizacemi a s občanskou společností v dotyčných zemích. Děkuji. Já jenom bych chtěl upozornit, že ehm, naši poslanci budou muset brzy odejít z logistických důvodů. E, já už budu končit. Takže je potřeba vytvořit příležitosti pro děti ve třetích zemích, ale také bojovat proti zločineckým sítím. A ještě závěrem ke znovu usidlování. Podpozujeme členské státy k tomu, aby navýšily své závazky znovu usidlování, zejména co se týče eh, těch nejzranitelnějších dětí, které by se sami nepokusili hledat útočiště v jiné zemi. Tak zejména u těch, zejména ty by měly být přednost při eh, znovu usídlování. Tak naši poslanci budou muset na letadlo, takže eh, tady o to, že někteří musí na letadlo a jiní ne. To je právě ta dělící čára, která dělí na dva tábory lidi v této místnosti. Eh, já musím o tom na vlak. Chtěl bych pouze říci, že eh, toto sdělení je naprosto zásadní a chtěl bych k němu říct jednu věc. Před dvěma týdny jsem byl v Řecku a paní Kiniči a paní eh, Gomeš také podnikly cestu a všechny nevládní organizace žádají úředníky pro ochranu dítěte, poručníky a tak dále. To všechno je první prioritou nevládních organizací v Řecku eh, i v Itálii. To je věc číslo jedna. Ale jenom trošku výstrahu k tomuto sdělení. To sdělení se velice eh, opírá o integraci a spoléhá na výdaje členských států a jejich sociálních systémů a tak dále. A myslím si, že od samého počátku jsou tam veliké problémy. Vy jste zmínil systémy třetích zemí, systémy péče o děti. Něco takového nebude rozhodně levné. A to bych chtěl říct rovnou na začátku. protože eh, systémy péče o dítě jsou nákladné v evropských zemích. Je to tedy eh, dobré sdělení, ale jeho realizace bude něco jiného, bude si to žádat obrovské úsilí. To bych chtěl jasně říci už hned na začátku. Je to zásadní sdělení, je složité a bude si žádat, eh, aby se jim zabývali naši zkušení poslanci, protože jde o velký integrační úkol. Vy jste to, myslím, shrnul velice výstižně a velice dobře. Jako první tedy bude mít slovo Katerina Kiniči. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zástupcům Evropské komise, nejen za to, že pohovořili o obsahu sdělení, ale také proto, že zmiňovali skupinu eh, práci té meziskupiny skupiny které se účastnila paní poslankyně Koraca Bild a tato smíšená pracovní skupina také značně přispěla k tomu sdělení. To sdělení o ochraně nezletilých migrantů je velice důležitým krokem při ochraně množství nezletilých, kteří se snaží utéci ze svých eh, zemí původu a hledají útočiště v Evropě. Je velice důležité zajistit tu eh, síť ochrany, která bude zajišťovat veškerá práva. Je třeba, aby ti uh, odpovědní pracovníci byli dobře odborně připraveni, stejně tak jako musí být připraveni všichni, kdo se dostávají do kontaktu s nezletilým, počínaje okamžikem jeho přístupu do hotspotu. I identifikace těch nezletilých je velice důležitá, protože to je vlastně první krok pro to, abychom je později mohli chránit. Na tomto výboru, stejně jako na meziskupině, se mnohokrát hovořilo o tom, že v žádném případě nelze nezletilce žádným způsobem zadržovat. K tomu je třeba, aby se komise a všechny evropské instituce zcela jasně zavázaly a je třeba hledat alternativní řešení. Jsem proto ráda, že zde byl zmíněn ten institut, eh, tedy ten systém toho, že se ty děti dostávají do rodin, čímž se jim také pomůže lépe překonat různá traumata a mohou se pak o to snáze integrovat. Protože to by měl být cíl celého toho systému. To, aby se nezletilý dobře začlenil do toho cílového prostředí a cílovou zemi také obohatil. Je zde samozřejmě celá řada různých aspektů a problémů, počínaje přijetím až po tu úspěšnou integraci. A je proto velice důležité, aby všechny zúčastněné subjekty byly schopné pochopit potřeby nezletilého. Ty si zdůraznil velice správně, že je třeba zde i hospodářské podpory a tomu nezletilému je potřeba nabídnout nejen přijetí, ale jsou na to potřeba i ekonomické prostředky. V Itálii se to již děje a já se domnívám, že je třeba, aby pro tyto cíle vynakládali prostředky všechny evropské státy. Vzdělení komise rovněž hovoří o tom, že je potřeba konkrétních kroků a peněz. A možná ne všichni, respektive ne všechny členské státy takto ještě postupují. Děti se bohužel stávají těmi nejvíce bezbranými oběťmi konfliktů a nesmíme zde v žádném případě nějak omezovat naši solidaritu a naši zodpovědnost. Myslím si, že bez ohledu na to, kde se ty děti nebo ti nezletilí nacházejí, je třeba, aby všichni postupovali solidárně a zodpovědně. Děkuji. Děkuji ano. Já bych také chtěla poděkovat komisi za odvedenou práci a chtěla bych ji povzbudit, aby se snažila dělat toho ještě více, než to, co již dělá. Je třeba vyslat jasný politický signál členským státům, že nemohou pokračovat eh, tak eh, v tom, co dělali dosud. Zde jde o ochranu těch nejzranitelnějších a já nikdy nezapomenu, jak jsme byli šokováni, když policisté v Malmö hovořili o tom, že vlastně ne, nemají prostředky, byly jim odebrány prostředky, aby mohli sledovat děti migrantů. Kdyby to byly švédské děti, tak by ty prostředky měly, ale na děti migrantů ty prostředky nebyly. Nejedná se pouze o ochranu nezletilců, ale také o otázky bezpečnosti, protože pokud ty děti se někde ztratí, tak se jich potom ujmou kriminální sítě. Je to skutečně i problém bezpečnosti a členské státy prostě musí být eh, před eh, tuto skutečnost postaveny a musí se ujmout své zodpovědnosti. To je práce jak komise, tak práce našeho výboru a já si myslím, že komise není zde na členské státy dostatečně přísná, není dostatečně důrazná a je také naprosto skandální, jakým způsobem není využíváno sjednocování rodin, především rodin migrantů či rodin uprchlíků. To jsou lidé, kteří eh, přežili velice obtížné situace a je třeba k ním přistupovat jako k uprchlíkům. Já jsem třeba viděla děti v uprchlických táborech v Řecku, jejich eh, rodiny zažily strašné věci, především šlo o jezícké rodiny. Ty děti neměly vůbec žádnou psychologickou podporu a my riskujeme, že z nich vyrostou psychicky narušení dospělí, pokud něco rychle nepodnikneme. A to vůbec ani nezmiňuji situaci mladých dívek, které byly často znásilněny. A například ta situace v hotspotech, ta je také velice palčivá, je tam mnoho dětí, pak jsou zde ty tábory v Libii. Já jsem nedávno v kontextu UNAFOR MED se dozvěděla, že řada dětí přichází také ze zemí, jako je Bangladeš, Maroko, Nigérie, a že počet těchto dětí vzrůstá a jsou také stále mladšího věku. A já se chci zeptat, zda je toto ve všech těch akcích, které komise provádí, zvažováno. A samozřejmě nejdramatičtější je situace těch mladých chlapců z Afganistánu, ke kterým se přistupuje jako k migrantům a kteří často byli oběťmi velkého zneužívání Ona samozřejmě vůbec není snaha jim nějak příliš pomáhat, oni potom vědí, že se musí snažit vyhnout se jakékoliv registraci a potom se jich eh, rychle ujímají teroristické a další zločinecké sítě. Děkuji, ano, a děkuji ti také za to, že jsi zde zůstala na tento bod. Chtěla bych Chtěl bych také Kiaře a Stevenovi z těch eh, dvou generálních ředitelství navrhnout, že my to příště se pokusíme zařadit na náš program tak, aby ta diskuse mohla probíhat šířej, abychom zde měli více členů. To sdělení je skutečně velmi zajímavé, dotýká se i celé řady dalších oblastí a určitě to bude naše členy velmi zajímat, protože vědí, že se o to zajímají také média. Je to téma přitažlivé a velice široké, souvisí také se společným asilovým systémem, s věcmi obtížnými, jako je detence, plus se sociální situací ve členských státech, s integrací, která určitě nebude levná. Já jsem toho byl svědkem, další členové také během různých delegací a podobně. Takže já navrhuji, abychom našli nějaký lepší okamžik na to, aby ta diskuse mohla někdy později proběhnout podrobněji a samozřejmě ti kolegové, kteří zde ještě jsou a které to zajímá, si ten dokument pečlivě prostudují a pokusí se získat politickou podporu. Takže určitě stojíme o to být s vámi i nadále v kontaktu a budeme se snažit to na příští jednání naplánovat nějak lépe. Dnes asi, nyní asi nemá cenu pouštět se do další debatu, když jsme zde zůstali jenom já a Ana, i když já bych asi ten čas dokázal zaplnit. Takže buďme nadále v kontaktu. Já vám mnohokrát děkuji za vaši práci a za výbornou prezentaci. Děkuji mnohokrát, děkuji Aně, děkuji také všem, kdo zde ještě jsou a přeji vám všem krásný víkend. That's the end of the a tím končíme naše dnešní jednání. Příště se setkáme 15. června ve Štrasburku.